So, liebe kole- tak, kolegyně, kolegové. Vítám vás zde zase všechny. Jako první máme na pořadu jednání bod 6 dnes odpoledne. Je to tedy elektronické hlasování o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům OLAF ve vztahu ke spolupráci s Úřadem Evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování prováděných úřadem OLAF. Naším zpravodajem je kolega Marinesku. Chceš k tomu něco říct? Ne. Hm. Nechce už nic říct. Jde o hlasování kvůli trialogu bude to tedy jmenovité hlasování, roll call, vote. Takže zahajuji hlasování. Čekám v klidu. Stále čekám. Až klidu, až kolegyně Kretu zasune svou kartu. Musíš ji úplně zasunout. Hlasovali všichni, takže může, můžu tady ukončit hlasování. 19 pro, 3 proti a 2 se zdrželi, takže blahopřeji a přeju hodně úspěchu kolegovi Marineskovi do vyjednávání v rámci trialogu. Potom se dostáváme k bodu 7. To je program EU pro boj proti podvodům, hlasování o, roz, o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání. Naším zpravodajem je Tamáš Deutsch. Nechce také nic říct, takže můžeme hned hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Takže velkou většinou přijato. Zde také přejeme hodně úspěchu do vyjednávání. Takže tím jsme vyčerpali naši dnešní fázi hlasování a dostáváme se k bodu pořadu jednání 8. Zvláštní zpráva EUD číslo 7 z roku 2019 opatření EU v oblasti přeshraniční zdravotní péče, velké ambice, ale je třeba zlepšit řízení. Spravodajkou nebo zpravodajem je Christian Guinea z Renew, protože Renew Europe se velmi zajímala o, tuto, o toto téma. Pak je tady Nikolaos Milionis, jestli to dobře vyslovuji z Evropského účetního dvora, takže prosím, uděluji vám slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, na, na úvod bych vám rád poděkoval za to, že jste zorganizovali dnešní jednání. Je to pro mě velké potěšení, že zde mohu být a prezentovat zprávu Evropského účetního dvora o evropské přeshraniční péči. Pan Sečovský byl pověřen eh, zpracováním této zprávy a já ho dnes nahrazuji zde. Zdravotní péče je poskytována většinou v jednotlivých státech. V některých situacích nejvhodnější péče pro daného pacienta je v jiném členském státě. Tím, když budeme zlepšovat přeshraniční efektivitu a přístupnost zdravotní péče, tak zde Evropská unie může poskytovat přidanou hodnotu pro své občany. Směrnice z roku 2011 o přeshraniční zdravotní péči uvádí, že každý pacient z EU má právo na přístup na přes, překvalitní přeshraniční péči, a která bude tedy hrazena. Měla by se podporovat eh, užší spolupráce mezi členskými státy, zejména co se týká přeshraniční výměny údajů o pacientech a přístup o, k péči pro pacienty s vzácnými nemocemi. Pacienti Evropské unie stále ještě musí překonávat překážky k přístupu, jen menšina z nich eh, si je vědoma svých práv eh, přístupu, k přístupu k přeshraniční zdravotní péči. Náš audit se zaměřoval na plnění této směrnice, která nepokrývá našívení o eh, překrývání eh, systému sociálního zabezpečení zejména například pro zajišťování zdravotní péče v průběhu dovolené. Využívání směrnice se liší v jednotlivých členských státech Francie, měla nejvyšší počet eh, pacientů eh, v zahraničí, blízko téměř 50 tisíc pacientů v roce 2016. Španělsko, Portugalsko a Belgie měla zase nejvyšší počet pacientů incoming, tedy těch, kteří přijížděli za péčí do jejich země. V rámci tohoto auditu jsme se zaměřovalo na to, zda Eh, představuje tato přeshraniční péče výhody pro pacienty. Sabí audit to prováděla, eh, se prováděl v pěti členských článků: Dánsko, Itálie, Litva, Nizozemsko a Švédsko. Prováděla ho komise. Naše Závěry z auditu jsou, že evropské akce v rámci přeshraniční péče jsou ambiciozní, co se týká posílené spolupráce mezi členskými státy, přesto to vyžaduje lepší řízení. Dopad na pacienty byl omezený v době naš provádění auditu. Uznáváme, že komise monitoruje implementaci směrnice o přeshraniční zdravotní péči to vyžadovalo samozřejmě práci národních kontaktních míst, které odpovídají za informování pacientů o jejich právech. Nicméně informace o přeshraniční péči jsou někdy těžko přístupné. Zejména vzhledem k těm zácným onemocněním. Složitost rámce také stěžuje poskytování jasných informací pacientům. V době auditu, to byl listopad 2011, členské státy teprve začínaly si vyměňovat data o zdraví pacientů elektronicky, tak jako například informa- konkrétní informace nebo recepty, takže to vlastně se nedalo ještě zhodnotit. Komise by mohla, mít, mohla lépe naplánovat implementaci nové strategie e-health a zejména tam konstatovala určité potíže při eh, eh, zavádění struktury pro e-health v jednotlivých státech. Ještě je eh, ty představy o výměně údajů přeshraniční byly příliš optimistické. Co se týká akcí nebo opatření EU v oblasti vzácných nemocí, tak referenční síť EU neby, není tak ambiciozní inovace, respektive je in, velk, ambiciozní inovace a je tam už velké množství lidí eh, onemocní vzácnými nemocemi v Evropské unii, nicméně se domníváme, že Evropská unie nedosáhla dostatečného pokroku v implementaci své strategie v oblasti vzácných nemocí od roku 2014. Pokrok ve vytváření Evropského referenčního rámce byl ještě zatěžován určitými nedostatky. Byly zde také určité výzvy se v zajištění finanční udržitelnosti a skutečně efektivního fungování v rámci přeshraniční. Z hlediska těchto doporučení navrhujeme, že by Evropská komise měla poskytnout lepší pokyny eh, pro eh, přeshraniční péči, včetně informování pacientů o jejich právech pro přeshraniční péči. Měla by lépe připravit eh, vyměnu přeshraniční údajů o zdravotních. Měla by zlepšit podporu a řízení Evropské referenční sítě, aby usnadnila přístup k pacientům eh, se vzácnými nemocemi k zdravotní péči. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě s radostí odpovím na vaše případné otázky. Takže velmi srdečně děkuji nejprve za vaši prezentaci a Nyní se obracím na, dávám slovo našemu stinovému zpravodaji, panu Kristianu Gineovi. Děkuji, paní předsedkyně. Blahopřeji panu Milionisovi za velmi dobrou práci a za zajímavou prezentaci. Já nechci už opakovat to, co zde řekl, zejména ta směrnice z roku 2011 o přeshraniční péči byla velký krok ku předu ve zdravotní péči pro pacienty. Vítám tuto zvláštní zprávu a její pozitivní, ve skrze pozitivní závěry. Nicméně bych rád řekl, že je velký rozdíl mezi očekáváními, eh, když tato směrnice byla přijata a potom mezi těmi konkrétními výsledky pro pacienty. A toto považuji za určitý paradox. Máme zde dobré závěry, ale ta situace není tak dobrá. Já bych řekl, jak já tedy si vykládám tu zprávu, že členské státy by měly mohou vlastně za tyto nedobré výsledky a měli by zlepšit práci na informovanosti o právech paci- pacientů. Také co se týká procesu výměny přeshraniční údajů o zdravotních paci- o, o zdravotních praktické situaci pacientů a vytváření infrastruktury pro e-health, elektronické zdravotnictví. Tam také by se to mělo ještě zlepšit. Už jsme o tom hovořili na předchozí schůzi a já už jsem ve své zprávě také eh, předložil určitá doporučení v tomto směru. Děkuji. Děkuji a přihlásila se Katarína Kiniči. Děkuji vám, pane předsedkyně. Tak já bych chtěla poděkovat eh, panu Milinosovi za eh, prezentaci, za informace, které nám poskytl. Ty informace byly velice úplné a už vlastně i poskytl odpovědi na otázky, které jsem si kladla. A také už kolega přede mnou hovořil o tom, že pro tento systém jsou důležité právní předpisy, které vznikly, ale bohužel to nepřenáší očekávané výsledky, pokud jde o podporu osob, které mají zdravotní problémy a které by mohly absolvovat léčbu v nějaké další zemi. A je to možno pro, možná proto, že je nedostatečná informovanost o těch právních předpisech a já bych tedy chtěla eh, se zeptat, eh, co komise udělala nebo co komise hodlá udělat právě proto, aby se zlepšila tato situace, aby evropští občané lépe věděli o možnostech, které mají díky těmto právním eh, předpisům o eh, přeshraniční zdravotní péči. Jak už tady bylo zdůrazněno, je to zvláště důležité u vzácných chorob. A Zajímalo by mě, zda třeba jsou nějaké konkrétnější informace, které by eh, zdůraznily rozdíly Eh, pokud jde o zdravotní péči a dopady na zdraví u těch, kteří mohou těžit z této přezraniční zdravotní eh, péče a kteří nemohou. A jde mi především o ty vzácné choroby, které jsou jen obtížně léčitelné v některých zemích a u kterých je tedy právě tato možnost eh, léčby v zahraničí velice důležitá. A pak ještě, pokud jde o financování zdravotních programů a rozvoj Eh, sítě eh, eh, REN. Komise má možná k dispozici nějaké informace o novém víceletém finančním rámci. Bylo řečeno, že se má tato finanční podpora zjednodušit a mě by tedy zajímalo, jak by to mělo vypadat, protože to zjednodušení by mohla být užitečná právě pro tuto oblast. A ještě poslední otázka, pokud jde o, o projekty financované e, komise na základě směrnice e, a o zmiňovanou síť, jak vypadá situace e, a také výměna elektronických předpisů a klinických záznamů. Myslím si, že i v tomto ohledu je ten systém často velice složitý a navíc tady vyvstává i problém se zpracováním údajů a ochraně soukromí. Takže zajímalo by mě, zda nám můžete poskytnout více informací ohledně toho, že komise, eh, zda komise u těchto projektů je schopna kontrolovat eh, dodržování nařízení GDPR. Eh, víme, že tady je také problematika kybernetické trestné činnosti, která ohrožuje výměnu dat a toto jsou data velice citlivá a myslím si, že tomuto aspektu je třeba věnovat pozornost, takže prosím o nějaké doplňující informace. Každopádně děkuji mnohokrát za prezentaci a za odvedenou práci. Děkuji. So. Tak, zatím nevidím žádnou další přihlášku do diskuse, ale vidím, že je zde zastoupena eh, komise panem ředitelem a hned mu uděluji slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji zpravodaji za jeho prezentaci. A dovolte, abych také přivítal tuto mimořádnou zprávu, eh, která nám umožňuje zlepšit práci. Je důležité Ehm, zaměřit se na tyto oblasti, které musíme zlepšit. Komise zdůrazňuje, že určitá doporučení ve zprávě už byla naplněna, například pokud jde o roli národních styčných míst, to je velmi kritické, pokud jde o poskytování informací pacientům, občanům a zejména účetní dvůr eh, požádal, aby se zajistilo, že tedy doporučení specialistů mají být lépe implementována s kontaktními styčnými místy. S nimiž jsme tedy v kontaktu, předcházelo tomu mnoho práce, ale přesto vše lze ještě zlepšit. Účetní dvůr doporučil eh, zveřejňovat eh, ročně tyto informace a také překládáme obsah takzvaného toolboxu do všech jazyků. Ehm, jazyková bariéra byla také eh, zmíněna jako problém, zejména pacienty, kteří trpí vzácnými nemocemi. Je eh, totiž důležité, aby pacienti získali co nejvíce informací, a nejenom pacienti, ale i lékaři získali co nejvíce informací, které hledají. Rozvíjíme také monitorovací systém pro sítě. Máme celou řadu KPI, které už vytvořili monitorovací systém a poskytli jsme komplexní návrh financování do dalšího víceletého finančního rámce a také diskutujeme o finanční podpoře s členskými státy, e, protože jedním z problémů je, že na evropské úrovni evropská úroveň může poskytnout eh, finance, ale eh, náš rozpočet má určitý limit, proto je zapotřebí také eh, přispět na národní nebo regionální úrovni. Evropští koor- nebo koordinátoři Evropského referenčního rámce spolupracují jako skupina těsně spolupracují s členskými státy i Evropskou komisí a jedním z hlavních témat je letos integrace do eh, národních eh, zdravotních systémů. Nemohou existovat bez propojení s národními systémy. To je naše priorita pro nadcházející roky. Nicméně zdravotní péče zůstává primárně národní kompetenci a e, rozvoj národních systémů zůstává především v, národních, e, v rukou národních státech, e, zejména i digitální rozvoj. To znamená, paradox je, že máme rozvinuté programy a různé náměty, ale bez spolupráce národních států a také regionálních a e, místních orgánů bychom se nedostali k těm produktům nebo službám, které, e, o které usilujeme. Digitální infrastruktura EHAF je Eh, velmi komplikovaný, ale i inovativní eh, projekt. Vyžaduje tedy eh, hlubokou důvěru mezi členskými státy. Jedná se tady o výměnu receptů a předpokládá to volný pohyb občanů, mm, tedy lékařů, pacientů, tak aby tedy pacient měl přístup k receptu ve svém vlastním jazyce. Já se vyjádřím ještě podrobněji k této otázce v jiné souvislosti. Pokud jde o čísla, když zpráva byla připravována, tak tento systém byl v přípravě Jeden z nejsložitějších problémů byla, bylo, bylo budování důvěry mezi členskými státy. Chcete-li vytvořit stabilní systém, bezpečný systém, systém, který chrání údaje, tedy prvky ochrany údajů jsou implementovány, tak eh, my musíme náš auditní systém um, um, pověřit budováním důvěry s um, orgány členských států. Došlo už k první výměně s Finskem, Estonskem, dalšími státy začátkem eh, ledna a dnes už do dneška jsme již vyměnili s těmito státy 3000 receptů. Pacienti nevidí eh, rozdíly, cestují eh, mezi Finskem a Estonskem a mohou tedy získat eh, léky na základě těchto receptů bez problému, říkají nám eh, naše zkušenosti. Malta a Portugalsko by chtěli v nadcházejícím období také nastoupit do této fáze, také Chorvatsko, eh, Česko a další si začínají vyměňovat recepty. 22 členských států má začít s touto výměnou eh, do roku 2022 a doufáme, že všechny členské státy se připojí plus Norsko. Toto tedy připravujeme Abych odpověděl na vaši otázku, tak bychom chtěli do toho přidat ještě obrázky, laboratorní testy a dopisy o absolutoriu. To by vše eh, mělo být obsaženo v elektronických záznamech o zdraví. To by mělo odpovídat eh, sladěným standardům Eh, účetní dvůr eh, eh, také oceňuje implementaci směrnice o právech pacientů. A došlo tady k velkému úsilí všech zúčastněných v tomto ohledu nejenom já jako ředitel, ale celý náš tým eh, pracuje eh, s 28 různými systémy. Pokaždé musíme navštívit eh, členský stát, hledat optimální implementace této směrnice. Nadále diskutujeme s některými členskými státy, které ještě dotahují Eh, to posuzování a propojují se se směrnici, ale tuto práci chceme ukončit v nadcházejících měsících. Také pracujeme na digitálním eh, zdraví a na eh, síti, digitální síti vzácných nemocí a chtěl bych ještě doplnit dva body, pokud je o položené otázky. Vědomí nebo povědomí hovořilo se tady o 20% informací nebo povědomí. To bylo ve studii Eurobarometru v roce 2014 hovoříme nebo uvažujeme o opakování eh, tohoto průzkumu zanedlouho, protože eh, chceme vědět, co se změnilo eh, v tomto ohledu, zejména na úrovni národních styčných míst komise může komunikovat, ale má svá omezení, pokud je o kontakt s občany. A v mnoha případech jsme viděli, eh, když členské státy investovali do komunikace, tak eh, jsme zaznamenali mnohem vyšší návštěvnost styčných míst a tak dále. Ehm, prostě mnohem větší zájem o eh, informace a vyšší míru informovanosti, i když nakonec navštívili jiný členský stát dále, eh, jak se mění způsob zacházení s eh, rejstříky koncepce eh, té sítě vlastně je taková, že nyní na ní můžeme být hrdí. Je to platforma IT. Máme velmi komplikované pacienty například v Sofii a lékař v Sofii se rozhodl prezentovat tyto pacienty v rámci virtuální platformy v Evropě. Lékaři, profesoři nyní spolu diskutují o tom, jaká jednak je diagnóza a protože mnohdy ještě nevíme, a jaká je diagnoza. A pak také diskutují o optimální e, terapii, léčbě, anebo také o e, diskutují o sociálních službách, o péči, rehabilitaci a tak dále. Máme více než 700 takovýchto případů alespoň jsme je zaznamenali v uplynulých dvou letech. Každý den eh, prochází systémem jeden takovýto pacient. Můžete se samozřejmě ptát, zda je to eh, vysoké nebo nízké číslo. Konzultace je komplikovaná věc. Nejdřív eh, musíte jako doktor rozhodnout, který lékař, pardon, pacient je tak složitý, že se musíte poradit s panelem specialistů. Pak na to musíte vyhradit čas a prostor. A pak um, ta expertíza, která vzejde z toho eh, panelu, eh, samozřejmě se může týkat nejenom jednoho pacienta, ale vícero obdobných případů a je potřeba ale eh, ji sdílet. My zajisté víme, že tento projekt, to znamená 24 funkčních sítí, eh, znamená spolupráci expertů. Nyní připravujeme i konkrétní vodítka, připravujeme společný výzkumný program, kde se komunikuje eh, skrze eh, síť. Vy zpracovávají se digitální nástroje eh, studijní, to znamená, čím více poznatků, tím eh, lepší výsledky pro individuální pacienty. Zanedlouho také oznámíme výběrové řízení pro další důležitou eh, součást této směrnice Týká se to výměny specialistů a opět uvedu praktický příklad. Neurochirurg například z Lyonu bude moci cestovat do eh, Rumunska nebo Němoc, Německa a tam týden nebo čtyři týdny bude moci operovat s kolegy z tamní nemocnice. A stejně tak lékaři eh, z jiné nemocnice budou moci navštívit tohoto neurochirurga v Lyonu a eh, naučit se operovat komplikované případy. To bude také důležitá součást toho znalostního cestování v rámci našeho projektu. Zjednodušení pladeb to je napojeno na pacienty, eh, eh, tedy úhrada za pacienta půjde z tohoto systému, je to opět v rukou členských států, ale jedním z našich eh, cílů, počínaje příštím rokem, chceme se vrátit k původním plánům. Některé členské státy systém už změnili, ale my uvidíme, jaké jsou bariéry. Tato směrnice vzešla mnohdy z... Tato směrnice byla také reakcí na obavy členských států, ale lidé, jak zjišťujeme, preferují um, léčbu ve svých domovských státech a proto je důležité, aby jsme ještě jednou diskutovali o bariérách a případně bariéry snižovali. Mohu slíbit za komisi, že o tom budeme diskutovat, jak tyto bariéry eliminovat. Nadále si budeme vyměňovat záznamy, budeme eh, zlepšovat ochranu dat, provedeme revizi prováděcího aktu ve spolupráci s členskými státy. Nyní jsme ve finální fázi schvalování Evropskou komisí. Diskutujeme s právníky o ochraně eh, zdravotních záznamů tím systémem. Děkuji. Děkuji, pane řediteli. Udělal jste velmi dobrý přehled. Teď ještě jsou nějaké doplňující otázky ze strany našich kolegů. Není tomu tak. Takže ještě jednou dávám slovo Evropskému účetnímu dvoru a ještě jednou děkuji panu Milionesovi za to, že k nám dnes přijel speciálně kvůli prezentaci této zvláštní zprávy. Tak prosím, chcete ještě něco říct? I would like to say... Jenom abych to schrnul, paní předsedkyně, v naší zvláštní zprávě můžete zaznamenat pokrok, pokud jde o provádění směrnice, ale stále je ještě komise musí udělat hodně práce a především je třeba posoudit, mm, proč jsou problémy s tím dalším pokrokem. Já si myslím, že ta zpráva bude eh, velice užitečným vkladem do tohoto procesu. Bude to takový konstruktivní příspěvek do celé diskuse. Děkuji. Financí tank. Děkuji. A na závěr ještě zpravodaj dostává slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zástupci komise za podrobnosti, který velice dobře nám pohovořil zajímavě o té IT platformě. Fascinovaly mě ty příklady z Finska a Estonska, jak spolupracují. Byl bych rád, kdyby více členských států takto spolupracovalo a doufám, že moje země Rumunsko se k platformě přidá co nejdříve. Děkuji. Já doufám, že opravdu ta platforma přinese evropskou přidanou hodnotu, že opravdu tomu tak bude. Takže ještě jednou vám děkuji. A tím se dostáváme k bodu 9 našeho pořadu jednání, zvláštní zpráva EUD číslo 12. Elektronický obchod zbývá vyřešit řadu nedostatků při výběru DPH a cel. To je tedy název té zprávy. Je to tedy zvláštní zpráva, která je velmi zajímavá, protože máme hodně podvodů při výběru DPH, DPH a podvodu s cly, s celními poplatky, takže jsem velmi ráda, že zde mohu přivítat Ildiko Galpelc ve výboru KONT a prosím, Máš te slovo, naším zpravodajem je Tamáš Dojč, který dostane slovo potom. Uh, thank you for your... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tento přátelský úvod. Já jsem vždy ráda, když se můžu vrátit do Evropského parlamentu a jsem tady dnes proto, abych vás seznámila s naší zvláštní zprávou o výzvách souvisejících s elektronickým obchodem, pokud jde o eh, cla. Přejdu tedy rovnou k prvnímu obrázku. E, jaké jsou hlavní body? Rizika pro auditovanou oblast, e, přístup k auditu a metodika, naše zjištění a konečně naše doporučení. Elektronický obchod je rychle rostoucím odvětvím a také je to hnací motor hospodářství. A abychom mohli e, plně eh, těžit tohoto elektronického obchodu je, řešit, je třeba řešit určité eh, problémy, jak už zaznělo v předchozím auditu a jak bylo doloženo eh, i audity nejvyšších kontrolních institucí. Rizika, riziková analýza ukazuje, že výběr DPH a cel u elektronického obchodu představuje určitou výzvu. Členské státy nem, nemohou Eh, nic vymáhat mimo svoji jurisdikci, především pokud jde eh, o obchodníky, kteří nepocházejí z EU. Eh, my jsme tedy provedli audit toho, zda EU účinně řeší výzvy představované elektronickým obchodem. Podívejme se na jak, rozsah tohoto auditu a jaká byla kritéria výběru a časový harmonogram. My jsme tedy auditovali komisi a vybrané členské státy. Kritérium eh, byla odhadovaná částka vybírané DPH, pokud jde o režim osvobození malých zásilek od DPH. Dále jsme hodnotili eh, počet registrovaných eh, obchodníků v systému MOSS a také objem elektronického obchodu Eh, obchodníků registrovaných v jednom členském státě pro zákazníky z jiného členského státu. Eh, auditovali jsme pět členských států spolu s příslušnými orgány eh, komise. Bylo to období od počátku roku 2015 do konce roku 2018 Pokud jde o naše zjištění, můžeme říct, že to jsou čtyři druhy zjištění. Za prvé, zjistili jsme, že členské státy úplně nevyužívají ujednání o správní spolupráci. Eh, přitom výpočetní eh, struktura systému MOS je nepřesvědčivá. Eh, také je problém, že je tady nedostatečné zapojení v MSI, což eh, snižuje účinnost eh, vícestranných kontrol. A dále říkáme, že členské státy ty nemají aktuální informace z té rizikové databáze. A tady, tady hm, ještě doporučení na základě našich zjištění. My doporučujeme komisi aby zjišťovala, do jaké míry eh, země, které nejsou členy EU, plní požadavky členských eh, států a aby využívala eh, struktury zřízené v souvislosti s těmito dohodami k řešení konkrétních problémů souvisejících s elektronickým obchodem. A dále členské státy by měly poskytovat včasnou zpětnou vazbu na upozornění na podvody, a měly by mít oddělený eh, MOSS a také fungovat jako koordinátoři u prodeje na dálku. Druhá část našich zjištění se týká eh, kontroly a monitorovacích eh, činností. Daňové orgány dělají kontroly jenom v omezeném rozsahu a ani komise nedělá dostatečnou kontrolu a monitorování a konečně Evropští celníci nejsou schopni bránit zneužívání režimu osvobození malých zásilek jako od DPH. Abychom mohli řešit e, problémy s monitorováním, doporučujeme, aby e, fungování prodeje na dálku uvnitř EU se průběžně sledovalo ze strany komise. Členské státy by měly zvýšit svou aktivitu u obchodů spadajících do MOESS a u obchodníků na dálku, nebo prodejců na dálku. E, také máme zjištění týkající se vymáhání výběru DPH a cel. Bohužel jsou problémy s platbami MOSS a také s nedostatkem tečným zjišťováním eh, nedostatků u eh, dodávání služeb a také jsou problémy u dodávání zboží. Jaká jsme formulovali doporučení? Je třeba, aby se členské státy více používaly vzájemnou pomoc, pokud jde o plnění eh, předpisů eh, o DPH a také je třeba vypracovávat metodiku na to, aby bylo možné dělat pravidelné odhady eh, plnění předpisů o DPH. A tím se dostávám k poslednímu zjištění ohledně regulačního systému. Tady můžeme eh, zaznamenat určitý pozitivní vývoj. Eh, zdá se, že nová ustanovení vyřeší mnoho slabých míst stávající právní úpravy. Eh, ten balíček o DPH by se měl týkat všech dodávek služeb a zboží bez ohledu na to, zda jsou ze země EU nebo ne. Nicméně to začne platit až k prvnímu lednu 2021. Komise vytvořila tak platformu elektronického rozhraní. Eh, tam by mělo se usnadnit eh, dodávka zboží eh, B2C, a to i u podniků, které nejsou usazeny v EU. Tím se vyřeší nedostatek pokud jde o spolehlivost informací u dodávek zboží. Pak tady je ještě další pozitivní eh, náznak toho, že se eh, osvědčují nebo vyměňují osvědčené postupy, používají se doporučené eh, postupy z OECD a ze Světové celní organizace. Tím se dostáváme k poslednímu doporučení, jak parlament eh, žádal ve své zprávě a my to také navrhujeme komisi, aby se zabývala využitím vhodného eh, systému výběru na základě technologie, včetně používání digitální měny, tak, aby bylo možné lépe bojovat s podvody z DPH a elektronického obchodu. Také žádám, aby členské státy sledovaly, zda prodejci eh, plní tu novou eh, hranici 10 000 eur u dodávek služeb uvnitř EU. Děkuji vám za pozornost. A těším se na diskusi. Ganz herzlichen Dank für diesen sehr... Děkuji za tuto velmi zajímavou zprávu a její prezentaci. Myslím si, že to je opravdu jeden z nejdůležitějších úkolů, které zde máme v našem výboru, abychom se zabývali těmito otázkami, čili tato zvláštní zpráva je pro nás obzvláště důležitá. Nyní dávám slovo panu Tomášovi Dojčovi, který je zpravodajem. Děkuji, paní předsedkyně. A vážené kolegyně a kolegové, především bych chtěl nejen během, kromě tedy běžného poděkování paní Ildiko Galč Pelš za tuto mimořádně důležitou zprávu. Ta zpráva ale chtěl, je opravdu velmi důležitá. Chtěl bych také poděkovat za to, protože zde už byla celá řada jiných zvláštních zpráv Evropského účetního dvora, které se také zabývaly podobně důležitými otázkami. Otázkami, které, kterým samozřejmě musíme věnovat velkou pozornost i nadálně. My jsme experti elektronického obchodu, už všechno možné, se, lístky do kina, všechno možné se nakupuje přes internet, takže je tedy potřeba, abychom se tímto tématem zabývali. Opravdu jsou dva dopady eh, nabývání eh, elektronického obchodu na významu, na významu. Jednak tedy je to digitalizace, která velmi rychle se rozvíjí a postupuje ku předu. A samozřejmě s jejími dopady bude elektronický obchod v jednotlivých členských státech a v EU jako takové hrát stále větší úlohu. Já jsem do, z té, ta zpráva nám poskytuje dobré informace, když stejné podniky od největších až po nadnárodní korporace, když tedy se podíváme na všechny podniky v EU v 28 státech, tak 20 podniků v Evropě více poskytuje i online elektronické služby, produkty a tak dále, samozřejmě v různém rozsahu. Ale musíme mít na paměti, že to nepatří přímo tedy do působnosti našeho výboru. Ale v souvislosti s digitalizací také elektronický obchod může, má negativní dopady například eh, malé podniky, střední podniky, rodinné, eh, firmy v Evropské unii musí eh, vlastně řečelit elektronickému obchodu, musí ho považovat za novou příležitost v rámci nových samozřejmě možností, které mají omezené. Nemůžeme se zabývat elektronickým obchodem, ale pouze s z hlediska těchto negativních dopadů, ale protože má také spoustu pozitivních dopadů, ale nesmíme zavírat oči před těmi negativními dopady. Já nechci opakovat všechno to, co je uvedeno ve zprávě. Zpráva věnuje také pozornosti určitým nedostatkům a určitým velice důležitým bodům, které patří eh, do naší působnosti jako přeshraniční elektronický obchod, DPH, výběr celních poplatků a problémy, které s tím souvisejí. To jsou právě ty oblasti, kde vlastně právě eh, jsou ještě určité, přetrvává ještě určité nedostatky a je velice my vlastně jakožto parlament i s radou, ne, není, není to pro nás nový, máme zde nové právní akty, které vlastně nabízejí řešení pro eh, vybírání eh, cel, po, celních poplatků a DPH v roce 2021 vstoupí tyto nové právní akty v eh, platnost a my Doufáme, že ty problémy, které ještě dnes existují, budou takto vyřešeny. Měl bych dvě otázky a doufám, že, eh, bude, je, že, že je dokážete odpovědět, na ně dokážete odpovědět. První otázka. Souvis, v souvislosti se zvláštní zprávou jste prováděli výz, určité průzkumy, šetř, šetření v určitém časovém intervalu protože ty nové právní normy tedy vstoupily v platnost před nedávnou dobou, některé teprve před rokem, ale jaké problémy, na jaké problémy jste dostali odpovědi tedy v rámci té, tohoto průzkumu a kde vidíte problémy, kde, kde bychom měli do roku 2021 tento právní rámec ještě doplnit nebo zlepšit, kde vidíte určité nedostatky. Otázka číslo dva souvisí s možností nebo s tím, jak účetní soudní dvůr vidí aut systémy, eh, automatizované systémy založené na digitalizaci například pro výběr ehm, DPH a cel a měly by se zjednodušit. Myslím si, že bychom měli přebírat osvědčené postupy z některé ze zemí, kde existují. Vidíme, že i v Maďarsku jsou určité problémy v oblasti vybírání DPH, ale už mnoho z těchto problémů také bylo vyřešeno zavedením elektronického výběru ve všech odvětvích to prostě u nás funkcuje tak, funguje tak, že různé klasické mm, hm, pokladny nebo tedy v malých Můdě již ke sincsen eltagolni. Jsou přímo v kontaktu s finančními úřady. Eh, je to tedy online, je to tedy online systém, ale na druhé straně vlastně DPH se nemusí vypočítávat každý měsíc. Prakticky tedy v podstatě už nevidíme žádné, problémy nebo vyřešily se tedy ty problémy. Tím chci říci, že už existují dobré postupy, osvědčené postupy v oblasti e-commerce v jednotlivých zemích které by se mohly také využívat při přeshraničních transakcích. Takže vidíte například možnosti pro, toto, pro tyto automatizované technologie výběru do budoucna. Děkuji za toto velmi konkrétní otázky. Olivier Šastel je stínovým zpravodajem. Ano. Alespoň je to tady tak napsáno. Děkuji. to je samozřejmě důležité téma. Současný systém závisí pouze na dobré vůli obchodníků, zda jsou tedy zaregistrováni k platbě dlužné DPH. A jak bylo připomnělo členské státy mají kromě svého území velmi málo pravomocí zejména tedy vzhledem k tomu, kteří pro, provádějí ten obchod ze třetích zemí a nezajišťují kompletní výběr DPH v těch zemích, kde jsou to zboží a to, ty služby spotřebovávány. Ty rozdíly se liší, ale zhruba 5 miliard ročně se odhadují ty ztráty na zboží ze třetích zemí, to znamená, to téma je opravdu velice důležité, určitá opatření, zejména regulačního rázu, eh, vstoupí v platnost v roce 2021 a já bych rád věděl, v očích těch, kteří analyzují tento problém detailně na eh, účetním dvoře, jaké jsou další kontrolní systémy, které komise zavede, nebo jaké byly ty systémy, které by se měly posílit aby se lépe eh, tedy vybírala DPH, jaké jsou metody založené například na technologii, která by se měla používat pro optimálně optimizovaný boj eh, proti podvodům v oblasti DPH u elektronického obchodu. Je pravda, že často daňové úřady nemohou zaručit, že správné částky DPH jsou skutečně placeny v těch členských státech, jaká jsou tedy znovu hlavu ta opatření, která by přednostně měla být zaváděna, aby se systematizovala mezinárodní spolupráce a výměna informací mezi daňovými úřady, ale také například eh, vzhledem k těm obchodníkům, co se, to je to dnešní téma, tedy k obchodníkům zajišťujícím e-commerce, elektronický obchod. Děkuji. A děkuji. A za komisi Tady máme na ředitelku paní Fernandez. Ano, je tady, takže prosím, máte slovo. A omlouvám se. Ještě nejprve tady dáme slovo komisi a potom, aha, já bych chtěla mluvit za, jako stínová zpravodajka a bohužel my jsme nedostali žádnou informaci sa. Takže nejprve stínový zpravodajové, potom komise. Omlouvá se předsedkyně. Ano, My jsme nedostali ty, žádnou informaci, proto jsem si vás tedy nevšiml, jsem o vás nevěděla. I would like to... Já bych chtěla si vzít slovo, protože to je pro mě velmi zajímavé. Minulý týden jsem strávila nad tímto tématem takže bych chtěla poděkovat zástupcům účetního dvora za tuto zvláštní zprávu a také zpravodaj panu Dojčovi. Jak jsem již řekla, musel, potřebovala jsem se připravit. Na úvod bych ráda zdůraznila, že evropský eh, elektronický obchod vzrůstá a bude tomu tak hm, i do budoucna. Už zde zaznělo hodně věcí, ale musíme skutečně bojovat proti podvodům v této oblasti, protože statistiky ukazují, že se očekává, že 620 miliard euro by měl dosáhnout obrat a měl by to, mělo by to vzrůstat ještě o 13 když se to srovná s, D, s HDP, tak se to zvýšilo z 1,7% v roce 2013 na 3 nebo skoro 3,5 v roce 2019. Takže to znamená, že se blížíme dig- éře digitální ekonomiky, je to velmi rychlý pokrok a zvyšující se elektronický obchod samozřejmě ovlivňuje jak občany Evropské unie, tak lidi mimo EU. Vybírání cel a DPH by mělo e, přinést významné peníze tedy do rozpočtu členských států a EU. Samozřejmě ale pouze tehdy, když členské státy budou řádně vybírat. Pan Deutsch uvedl několik příkladů, například z Maďarska. Skutečnost ale v Evropské unii vypadá ta poněkud jinak. Máme pouze odhadovaná čísla, kolik DPH a celních poplatků nebylo vybráno za přeshraniční prodej, obchod služeb a výrobku. Odhaduje se to na 5 miliard eur ročně, což je poměrně velká částka. To je vlastně částka z evropského rozpočtu. Takže já se pokusím to zestručnit z mého pohledu je zde nedostatečná výměna informací mezi členskými státy v této oblasti a nedostatečná administrativní spolupráce s mezi EU a třetími zeměmi. A skutečně navrhuji, aby administrativní spolupráce, ty, ta kontaktní místa, spojovací úředníci zlepšili svou spolupráci v rámci jednotných kontaktních míst. Na, vítám návrh komise pro té platformy pro zlepšení administrativní spolupráce. Je mi líto, že členské státy nevyužívají Eurofisk, to je ta platforma pro výměnu informací. Samozřejmě mm, měla by se zlepšit ta evropská databáze a měly by členské státy do ní přispívat, pokud chtějí se účastnit tohoto. Samozřejmě musíme snižovat administrativní zátěž a bojovat proti nekalé konkurenci podporovat také plné dokončení jednotného digitálního trhu. Já podporuji iniciativu pro vytvoření nového celního orgánu a jsem velmi ráda, že pan Johannes Hahn, kandidát na komisaře, oznámil ve svých odpovědích svou, eh, svůj záměr zhodnotit, zda by takováto agentura mohla pomoci k lepšímu výběru DPH a cel. Takže musíme být velmi opatrní a být, mít na vědomí, že podvodníci také se sami velmi dobře organizují a využívají také moderních prostředků. Samozřejmě poškozují tím rozpočet Evropské unie dost, tak já opravdu věřím, že se nám podaří toto zlepšit. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Korino. A nyní máme ještě další doplňující otázku od Katariny Kinič. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji i našim hostům, zástupkyni EUD a také zástupci komise. Děkuji kolegům zpravodajům a stínovým zpravodajům za toto velice citlivé a zajímavé téma, které bylo tady velice přesně popsáno. Já bych velice rychle položila otázku, která myslím také může být zajímavá už kolega, kolegyně Kretu hovořila o systému Eurofiscal Database, což je decentralizovaný systém umožňující výměnu informací o DPH mezi správními orgány členských států. A já si myslím, že to je důležité právě, abychom byli schopni řešit podvody z DPH v elektronickém obchodě. Nicméně, jak se ukázalo i ve zprávě eh, účetního dvora, tato databáze stále ještě má mnoho nedostatků. A já bych se tedy chtěla zeptat eh, komise, jakým způsobem chce zasáhnout, jak chce podpořit zlepšení výměny eh, informací prostřednictvím té databáze Eurofisk, abychom byli schopni lépe čelit podvodům eh, z DPH v oblasti elektronického obchodu. A ještě dva krátké komentáře. Víme, že dnes OLAF nemá plný přístup k tomuto systému. A Jak tedy eh, přistoupit k tomu, aby OLAF měl zajištěn plný eh, přístup do systému? Eh, pak se tedy zřizuje úřad Evropského veřejného žalobce, který také bude mít pravomoci mimo jiné v, ve stíhání podvodů z DPH. A je tedy už eh, nějak naplánováno, jak bude vypadat přístup úřadu Evropského veřejného žálobce do Eurofix a stále s tím stejným cílem, abychom mohli efektivně bojovat proti podvodům z DPH v oblasti eh, elektronického obchodu, protože, jak už řekla předřečnice, tyto podvody se velice rychle rozvíjejí, stejně jako se velice rychle rozvíjí odvětví elektronického obchodu a musíme tady tomu věnovat maximální pozornost. Děkuji. Děkuji, Katarino. A mm, je zde ještě někdo, kdo se hlásí s otázkou, abych nikoho nepřehlédla. Pokud nikoli, tak eh, předávám slovo vám, paní ředitelko. Děkuji, Paní předsedkyně, eh, předně chci poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za tuto zprávu, bereme na vědomí doporučení a děkuji Evropskému parlamentu za tuto dnešní debatu. Za komisi souhlasíme s eh, významnými riziky, které přetrvávají, pokud je o zaručení, správný výběr DPH eh, a eh, celních poplatků ehm, v EU, což je důležitým zdrojem pro rozpočet EU a samozřejmě jsme připraveni nad rámec legislativních návrhů pomáhat členským státům v boji proti podvodům. V tomto ohledu stávající Junkrova komise učinila boj proti podvodům hlavní prioritou, jednou z hlavních priorit a to je důvod, proč jsme předložili několik legislativních návrhů v této věci, včetně, abychom zlepšili výběr DPH v případě elektronického prodeje zboží a elektronických služeb jeden z hlavních návrhů v oblasti DPH elektronickém obchodování byla, byl schválen v roce 2018 radou a vstoupí eh, v platnost 1. ledna 2021. Eh, na otázku, proč až eh, tak dlouho Evropská Evropská komise a členské státy musí vytvořit eh, silné eh, systémy IT, aby se upravily data a aby eh, subjekty, ekonomické subjekty mm, byly schopny DPH platit. Je zde také návrh na stole Evropského parlamentu a byl projednán eh, radou, který poskytne nové nástroje na pomoc členským státům, aby bojovali proti podvodům v elektronickém obchodování. Eh, tento návrh má pomoci úřadům sdílet eh, údaje o platbách při elektronických transakcích. A proto my, tedy komise, eh, vzbuzujeme parlament a radu, aby dospěli ke konci jednání o tomto návrhu, eh, protože se domníváme, že toto opatření nám pomůže odhalovat podvodníky a také eh, pomůže odstrašit od podvodu. Takže eh, tak jak správa účetního dvora poukázala, technologie může hrát důležitou roli, nejenom represe. A proto eh, provádíme šetření a hodnocení s členskými státy, tedy možností eh, technologií v tomto ohledu. A to bylo také jedno z doporučení v zprávě Taxe 3 kterou jsme schválili. Tady bych chtěla také zdůraznit, eh, že pan stínový zpravodaj zdůraznil eh, Eh, příjmy z DPH, eh, o které jsme přišli. Je to 5 miliard podle nás, ještě více 7 miliard ročně podle našich odhadů. A samozřejmě je to exponenciální nárůst a proto eh, je nezbytné konat. My tlačíme členské státy našimi návrhy, aby v tomto ohledu přijímali opatření. Spravodaj pan Deutsch se zmínil o automatickém výběru DPH nebo prvku DPH. To je přesně to, o čem diskutujeme s členskými státy, abychom zjistili, zdali by se našla řešení, která by umožnila implementaci takovéhoto řešení eh, eh, a více informovanosti v reálném čase. Dále, pokud jde o informace o administrativní spolupráci mezi členskými státy, eh, chtěla bych zdůraznit, že ještě toto kolegium schválilo návrh směrnice o administrativní spolupráci, respektive je to nařízení, které má posílit roli členských států v jejich spolupráci s OLAFem a EPPO při sdílení údajů a proto v rámci nařízení se posiluje role Eurofisku a e, povzbuzujeme členské státy, aby přijímali opatření k tomu, aby Eurofisk byl e, proaktivnějším členem e, ve spolupráci. Pokud jde o cla, tak my, komise, spolupracujeme s členskými státy, abychom dále slaďovali celní kontroly napříč Evropskou unii, pokud jde o kritéria finančních rizik a aby také Mm, tedy nastavovali eh, rizika eh, eh, my jsme také přijali velmi přísné procesy. Chceme navštěvovat členské státy a chceme doporučovat, jak napravovat případné slabiny. Pokud jde o mezinárodní aspekty z hlediska cla, tak celní regulační rámec v rámci VCO a mm, eh, OECD, tady eh, došlo také k posílení a my tedy za komisi se těchto for účastníme a podporujeme to posílení, pokud jde o DPH. Jak víte, máme dohodu s Norskem, tedy EU Norsko o administrativní spolupráci, eh, které nabylo účinnosti a nebo která nabyla účinnosti a tato dohoda eh, již má určité pozitivní výsledky. Je to dohoda, která nám může pomoci a může se stát jakýmsi modelem pro budoucí dohody. Závěrem chci zdůraznit, že pod politickým vedením zvolené předsedkyně je zjevné, že dojde k posílení boje proti daňovým podvodům a my, tedy útvary komise, mm, ji budeme následovat a Eh, pokud jde o clo, tak eh, tam zmiňuje, že chci, chce tedy systém, eh, vlastně celní systém pozvednout na novou úroveň, tak aby to odpovídalo potřebám jednotného trhu. My za komisi chceme předložit legislativní návrhy, abychom pomohli členským státům bojovat proti podvodům, zejména v oblasti elektronického obchodování, ale nejenom. A chceme také pomoci členským státům v rámci tedy sítí daňových zpráv, e, dopracovat se k potřebným nejlepším praxím, jak potírat tento typ podvodů. děkuji Děkuji vám srdečně, paní ředitelko. Snad e, mi dovolíte jeden opatrný komentář. Stále ještě mám dojem, že v případě elektronických obchodů, ale také e, v oblasti sociálních médií, jednotlivé místní finanční úřady jsou dokonce i v Německu přetížené, pokud jde o podávání kompetentních odpovědí, eh, protože jejich zkušenosti ještě nejsou tak rozsáhlé a eh, dotazy se množí a eh, to stále víc a víc mám dojem, že v rámci Evropské unie obecně budeme muset věnovat ještě velmi intenzivní pozornost tomuto tématu. Já jsem se snažila prokousat se eh, směrnicí o DPH a musím se přiznat, že jsem téměř začala pochybovat o své inteligenci. Musela jsem se skutečně obrátit na eh, odborníky a také sama se dovzdělat eh, v oboru. Nejsem si tedy zcela jista, zdali občané, občané občanky, kteří nemají tu odvahu se věnovat 14 dnů, eh, se věnovat 14 dnů eh, této činnosti, eh, budou natolik ambiciozní, aby se danému tématu věnovali. Takže musíme se snažit, abychom mm, občanům, kteří jsou ochotní platit DPH, poskytli alespoň šanci pochopit eh, příslušnou legislativu, eh, tak aby měli alespoň eh, v právních předpisech jasno. Takže abychom tedy těmto ochotným občanům zákonu, dbalých, dbalým občanům mohli pomoci v orientaci v legislativě a mm, ty ostatní, kteří nejsou ochotní platit, mohli stíhat za podvody. V tomto ohledu dávám e, i podnět k zamišlení e, koordinátorům, protože myslím, že by stálo za to, aby se parlament intenzivněji zamyslel nad e, těmito otázkami a podpořil jak komisi, tak i účetní dvůr v tomto ohledu. A táží se poslanců, zdali mají ještě dotazy. Ano, Korino. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji, že jste nás eh, upozornili na i eh, problémy s komunikací a, a s tímto jazykem, protože to je problém, kterému všichni čelíme. Já jsem pracovala v Evropském parlamentu i v Evropské komisi a myslím, že často mluvíme tak, že nám lidé úplně nerozumí. Někdy jsem měla pocit běžným občanům, nejsem schopná jim vysvětlit, co vlastně máme na mysli, třeba tím občanským dialogem a chceme-li bojovat proti podvodům, musíme právě najít i vhodnou cestu komunikace na úrovni členských států, ale také komunikovat přímo s občany, abychom jim vysvětlili, že e, je to znepokojivé téma. V posledních eh, výzkumech Eurostatu se ukazuje, že 70 občanů eh, se domnívá, že jsou eh, okrádáni, že dochází k podvodům i na jejich rozpočtu. A to jsou velice znepokojivé informace, které by mohly poškodit naši důvěryhodnost politiků a mohlo by to poškodit i důvěryhodnost celé EU. Takže děkuji, že jste upozornila na tento bod, který já považuji za velmi důležitý. Děkuji. So, dann darf ich zunächst noch mal... Takže ještě bych tedy jednou dala slovo Ildiko za účetní dvůr. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat za vaše otázky a komentáře. Zejména děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům, zástupkyni komise, paní Kiniči, panu Šastelovi, panu Dojčovi. A chtěla bych ráda, ráda bych odpověděla na všechny otázky společně. Jestli to bude možné, jak již jsem řekla. Audit pokrýval období od začátku roku 2015 do konce roku 2018 kdy vlastně ta legislativa příslušná byla už plně implementována a byla v platnosti tedy. Ráda bych zdůraznila, co se týká elektronických služeb a zboží ze zemí mimo EU, to pravidla vstoupila v platnost v roce 2003 a pro B2C a služby ze zemí EU vstoup, to vstoupilo v platnost na začátku roku 2015. A ten návrh předložený v rámci balíčku e-commerce na konci roku 2017, ten nebude plně platný, plně uplatňován do konce roku 2021, jak už se zmínil Tamáš. A tento balíček o elektronickém obchodu bude zralý k tomu, aby byl auditován až v roce 2023 nebo 2024. Samozřejmě do té doby budeme eh, sledovat eh, vývoj a případně pozměňovat eh, to nařízení. Druhá otázka se týkala výběru, systému výběru založený na technologiích, elektronický výběr DPH. Ano, toto jsme navrhli, tento systém. A navrhli jsme, aby komise se zabývala využíváním vhodných technologických prostředků pro výběr. Ale Zatím není žádná přesnější informace o tomto o této technologii, o tomto systému. Jen jsme požádali komisi, aby se zabývala vhodným a schudným řešením. Zda to bude využívat za například využívání blockchainové technologie nebo jiných zabezpečených kanálů split payment, to je něco, co zatím komise, tím se zatím komise musí zabývat ve spolupráci s členskými státy a to upřesníme v pozdější fázi. Potom zde byly otázky, respektive ten problém ještě je potřeba řešit. Ano, jsou zde dva hlavní problémy První je podhodnocení, problém toho. A druhý důležitý, té, druhé důležité téma je spolupráce se zeměmi mimo EU. Jak jste se už zmínili, toto jsou nejdůležitější témata a máme dostatek času je řešit v tom období do roku 2021 a naše doporučení se zaměřují právě na tato důležitá témata. A poslední, co zde zaznělo, paní Kiniči se na to ptala, ohledně Eurofisk. Ano, tak to je, co se týká nařízení rady, to 2018 lomeno 1541 které by mělo vlastně umožnit Eurofisku, aby získával relevantní informace z Europolu a Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, takže ten systém pracuje, je funkční a měl by eh, schromažďovat nové informace, tak aby to mělo větší přidanou hodnotu v daných situacích. Děkuji za vaše připomínky a otázky. Děkuji. Tamáš Dojč. Kašem si. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji. Já budu velmi stručný. Zaměřím se na několik bodů. Za prvé, to téma je skutečně velmi důležité a mám dojem, že na tom jsme se všichni shodli. Za druhé, už skutečně skvělá zpráva účetního dvoru, na tom jsme se také shodli. Děkujeme, Ildiko, a tvému týmu za práci, za práci účetního dvora za třetí. To, co řekla zástupkyně komise, paní ředitelka, to je... My jsme trošku zklamáni, když jsme vyslechli názor komise, ale teď si myslím, že jsme v podstatě, máme podobné stanovisko, ještě musíme diskutovat a řešit hodně věcí. Děkuji za spolupráci s tínovým zpravodajům, také za vaše stanoviska. Můžeme je zapracovat do našeho společného stanoviska. A paní předsedkyně, Ono je samozřejmě vždy jednoduché se jaksi schovat za předsedkyně. Já jsem skutečně souhlasím s tím, co jste řekla po roce 2008, 2009. Jako každý finanční, sociální, společenské krize, které Evropa zažila s různými dopady, v jednotlivých zemích byl, došlo k menším nebo větším ztrátám, ale poučili jsme se z tohoto období, že mus, potřebujeme flexibilní nařízení, pravidla, kontroly, že to není buď a nebo, že musí všichni postupovat společně. Na začátku roku 2000 jsme vlastně slyšeli ze strany členských států, jak špatná je ta situace, co se týká bank, eh, finančních institucí, které jsou omezeny přísnou regulací. Potom přišla první krize a co banky udělali jako první? Obrátili se na stát rumunský, německý, maďarský a žádali o pomoc tehdy řekli ne, přitom řekli ne, ne, nechceme od vás nic, milí státe, ale potom se obrátili na stát o pomoc. Takže já jsem samozřejmě příznivce elektronického obchodu, je pohodlný, rychlý a rádi využíváme těchto služeb, ale myslím si, že tyto inovace, tato flexibilita a tato rychlá reakce na hm, na změny ve světě, tak to musí být také regulováno, řešeno poměrně rychle. Nesmíme připustit, aby vlastně, když si někdo koupí eh, na, v obchodě nějakou věc, aby to mělo eh, nevýhody ve srovnání s elektronickým obchodem, tak aby vlastně ten jeden musel platit, odvádět DPH, druhý ne. Nechceme to ani v jednotlivých členských státech, ani na úrovni Evropské unie. Pro nás, pro podniky, takovýto rozdíl prostě není přípustný. Pravidla, která vytváříme, tak ta musí tam i 12-leté dítě nebo průměrně inteligentní člověk je musí pochopit. To jste zaznělo, to vyplývá i ze sociální psychologie, že rovina společného pochopení, to je vlastně intelektuální rovina 12-letého dítěte, protože toto dítě, takové dítě, to, co nechápe, tak to vlastně nepochopí ani akademici nebo jiní. Takže když tedy to pochopí 12-leté dítě, tak potom ta pravidla budou správná. V tom s vámi Souhlasím, paní předsedkyně, že musíme používat takový jazyk, který vlastně i právní provádění umožňuje. Děkuji. Já si mysl, děkuji. Já si myslím, že ještě máme před sebou zajímavou diskusi, jen musíme vlastně rozhodnout, jakou formu bude mít. To je také úkol koordinátoru o tom přemýšlet. Takže děkuji za tento pracovní dokument. Děkuji eh, vašemu týmu i paní ředitelce, komis všem kolegyním a kolegům, kteří jste byli a další příští schůzi budeme mít 17. října od 9 do 12.30, jestli se správně dívám. A tím tedy končím dnešní schůzi a schůze koordinátorů začne na přání koordinátorů přesně v 17 hodin a ne dříve, protože koordinátoři chtěli začít v 17 hodin, protože někteří koordinátoři se účastní jiných schůzí, případně slyšení s kandidáty na komisaře, takže nemohou přijít dřív a požádali, aby schůze koordinátorů tedy začala teprve v 17 hodin. Schůze 4. 11 odpadají protože vlastně slyšení z Evropského účetního dvora i vlastně ten pořad jednání. Takže myslím si, že toto je všechno jako informace, které jsem chtěla poskytnout. Čili vám děkuji za účast a těším se znovu na viděnou příště.